lidem, těmto postiženým pomoc. Ráda bych poděkovala za vaše slova a poprosila o minutu ticha. Děkujeme, říká pan předseda. Poprosil bych všechny, aby se postavili a poprosím vás o držení minuty ticha. E, pod oświadczeniem... Milí kolegové, milé kolegyně, máme zde písemné prohlášení číslo 3 e, od paní Romany Čizel, Anny Gomeš, Korin Lepáš, Radvile Morkunajte, Mikulejnene, Indrek Tarant, Toto je písemné prohlášení, které se dotýká eh, iniciativy eh, v oblasti čisté Evropy. Toto všechno bylo podepsáno všemi poslanci Evropského parlamentu eh, proto na základě našeho řádu to bude publikováno jakožto schválený text z tohoto plenárního zasedání a samozřejmě jména všech, kteří to podepsali, budou začleněni do tohoto seznamu. Paní Jordana Čistel poprosila o slovo. Eh. Eh, spoštovani kolegi najprej se vám želim zahvaliti za podporo ki ste jo dali tej pisni izjavi. vážený pane předsedo nejdříve bych eh, chtěl poděkovat za podporu této deklarace. víte že v roce dobrovolnosti jsme ukázali že čisté životní prostředí je pro nás eh, velmi důležité ale prosím, neomezíme se na to příští rok 2012. Tato akce očištění našeho životního prostředí by měla pokračovat, pokud možno v mnoha státech a tímto způsobem i ekologické organizace by měly být podpořeny z hlediska členských států. Děkuji. Pan Taran se přihlásil slovo. Yes, please, colleague. The floor is yours. Vážený kolego, můžete vystoupit? Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Velmi stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za podporu pro tuto iniciativu. Já chci jen stručně říci, že bylo velmi příjemné pracovat s paní Gomeš a paní Cizeli a ostatními kolegy v minulosti. Je to opravdová občanská iniciativa, ukáže, jakým způsobem mohou občané vést Evropu k lepší budoucnosti. Vzhledem k tomu, že znám kontroverze ohledně písemných prohlášení a různé názory týkající se užitečnosti těchto prohlášení, tak bych se chtěl uh, omluvit těm, kteří byli, uh, kteří se cítili uraženi mojí kampaní a slibuji, že už nebudu v průběhu tohoto funkčního období navrhovat další písemná prohlášení. A já doufám, že mi věříte, že dodržím svůj slib. Děkuji a sejdeme se na akčním dnu 2012. Přechodíme do hlasování. Pozondek... Budeme pokračovat, čeká nás hlasování. První je uh, jmenovité hlasování k mládeži v pohybu.